aprono. Buongiorno colleghe e colleghi. Krásný dobrý den, kolegyně a kolegové. Dostal jsem od příslušných rumunských míst petici která se týká žádosti o zrušení imunity kolegy Severina. Byla to žádost, která byla zaslána eh, od Národního ústavu pro potírání korupce podle článku 6 odstavec 2 našeho eh, řádu jednacího tato žádost se postupuje příslušnému výboru, což je výbor právní. Také jsem obdržel žádost. Pan Alfano? Pane předsedo, než začneme s hlasováním, dovolte, abych využila minutu abych připomněla tomuto parlamentu a také radě, že před dvěma lety došlo k zemětřesení v Akile, kde zahynuly stovky lidí a stovky jich byly zraněny. <clears throat> A k tomuto tématu na základě toho bych chtěla požádat všechny evropské poslance, aby se podívali na video, které bylo natočeno v lednu, protože občané a kily očekávají od Evropanů odpověď a reakci. Děkuji. Také já jsem dnes v rozpravě připomněl eh, toto strašlivé výročí a je dobře, eh, že jste ještě jednou vyzvala poslance a poslankyně. Pan Zosoli? Pane předsedo, vážení kolegové, Včera večer eh, jsme zažili další tragédii ve Středozemním moři. Migranti z Afriky zahynuli při pokusu dosáhnout italské pobřeží. 130 osob se postrádá, 20 mrtvol již bylo objeveno. Když se hovoří o imigraci, nesmíme nikdy zapomínat na to, že hovoříme o skutečných mužích, ženách a o dětech a nikoliv jenom o počtech Mělo by se konečně skončit s váháním. Musí se jednat. Rada i státy musí jednat. Je třeba mm, propůjčit také solidaritu. Proto bych chtěl všechny vás požádat o minutu ticha, abychom si připomněli oběti migrace. Děkuji, pane Sasoli. Já bych rád přijal vaši žádost. Než tedy eh, oznámím tuto minutu ticha, abychom vzpomněli obětí, dovolte, abych dal slovo panu Talasovi, který se chtěl také vyjádřit. Pane Tavaraši. Thank you, president. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, dostali jsme informaci pocházející z Libie, že tedy loď na cestě z Libie stroskotala na moři, došlo k jejímu potopení a ztrátám na životech. A před rokem parlament schválil záchranný mechanismus, který by měl umožňovat přesídlení uprchlíků, kteří eh, byli předmětem konfliktu nebo útoku. Toto usnesení eh, bylo postoupeno radě, která na něj nějak nereagovala. My jsme argumentovali tím, že i tady jde o lidské životy a teď eh, vidíme, že se zase s tím vůbec nic nestalo. E Děkuji. Domnívám se, že máte že bychom nyní skutečně mohli uctít oběti minutou ticha.

Eh, pouze, aby tady byl eh, zaslechnut také hlad politiky korektní. Ta smrt, to jste vy, eh, kteří za to zodpovídají právě proto, že dáváte ne, nesprávné naděje všem v Evropě i ve světě. Jako bychom byli schopni ubytovat a pojmout všichni lidé odtud, kteří k nám přicházejí. Na vás je odpovědnost. Kolegové, přistoupíme k hlasování. Takže nyní budeme hlasovat e, o zprávě paní kolegyně Dřeska. Prosím vás, dostáváme se k hlasování. Paní Muskalíne, prosím. Ale prosím pěkně rychle, ano. Era un po' che chiedevo di parlare. Volevo solo chiedere. Já už jsem se hlásila o slovo. Chtěla jsem se pouze zeptat, eh, kolik minut mlčení budeme muset ještě vložit, než se nám podaří dosáhnout společné politiky migrační v Evropě. Teď bychom neměli otvírat debatu a rozpravu o tom, která se konala již včera odpoledne. Nyní se prosím pěkně dostáváme k hlasování podle zjednodušeného postupu. Teď máme jmenovité hlasování o zprávě paní Jedřijevské.